tedy o 9% více než benzín. Toto je třeba říci jasné. A tady uvidíme, kdo tady má v tomto parlamentě rozum. Dank, Frau Lulling. Mnohokrát děkujeme paní Lulingové. Tímto končím rozpravu k tomuto bodu. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je zpráva paní Hübnerové nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižená či ohrožená závažnými obtížemi. Na začátku této rozpravy bych chtěl říci, že budu dávat pozor na řečnickou dobu, protože musíme skončit do 21 hodin. A abych už nezdržoval, předávám na čtyři minuty slovo paní zpravodajce Hübnerové. Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo, uh, komisaři, pane komisaři, kolegové. Uh, během posledních dvou let jsem většinou na začátku svých projevů zde říkala, že Evropa potřebuje růst a musím to říct znovu. Bohužel k růstu nedochází. Nefunguje bankovní sektor a existuje odpor vůči riziku. Proto je třeba uvolnit možnosti půjček EIB, tak, aby se vytvářela pracovní místa, především eh, prostřednictvím projektů financovaných prostřednictvím Fondu soudržnosti. Eh, to si samozřejmě vyžaduje speciální opatření a O to jde také v tomto legislativním návrhu. Zakládá se zde nástroj pro sdílení rizika tak, aby se usnadnilo čerpání eh, fondů z Evropského peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti. Jedná se o země, které již dostávají finanční pomoc. Eh, jde o eh, implementaci projektů, především v oblasti infrastruktury, které byly blokovány, protože není možné je spolufinancovat. Eh, jde o například infrastrukturní dopravní projekty, které Mm, přinášejí eh, peníze, eh, například eh, jde o mítné na dálnicích. U těchto projektů existují problémy. Tyto projekty jsou odloženy, ohroženy. Existuje zde nebezpečí, že nebudou financovány, protože banky nechtějí půjčovat na takovéto projekty. Už nejsou ochotné nést odpovídající rizika. Toto opatření také chce eh, otevřít možnost eh, financování dalších projektů, které nejsou spolufinancované s fondou soudržnosti. Nicméně, které plní cíle politiky soudržnosti a které přispívají k dosažení eh, udržitelného a inteligentního růstu. A daný tato opatření bude vždy realizováno po schválení komise ve spolupráci s EIB. Daný členský stát by měl předložit formální žádost komisi, identifikovat projekty a potřebu financí. Komise potom zhodnotí danou žádost a společně s EIB poskytne tedy možnost využít nástroje pro sdílení rizika. Je třeba zde mít odpovídající postup. Zároveň jsme specifikovali rozpočtový strop pro nástroj pro sdílení rizika a zároveň jsme zajistili, aby zde neexistovaly žádné podmíněné závazky pro rozpočet EU. Evropská komise musí zajistit, že eh, budou financovány pouze projekty, které podpoří EIB nebo jiná podobná instituce, která podporuje veřejné zájmy. Já doufám, že po zítřejším hlasování v Evropském parlamentu Rada schválí nařízení, aby pak Rada a parlament společně mohli podepsat tento akt. Tento akt by pak mohl být eh, brzy eh, zveřejněn a vstoupit v platnost. Mnohokrát děkuji, paní kolegyně. A jako další má slovo pan Šemeta za komisi. Děkuji, pane předsedo, eh, dámy a pánové. V červnu 2011 Evropská rada pozbudila komisi a EIB, aby posílili synergii mezi eh, půjčkovými programy pro Řecko a unijními fondy. Cílem bylo zvýšit řeckou kapacitu pro absorbování evropských fondů a stimulovat růst a zaměstnanost. V červenci 2011 eh, hlavy vlád eh, eurozóny a EU rozšířili tento politický mandát, přizvali komisi a EIB aby byly posíleny tyto synergie mezi eh, finančními programy a fondy Unie eh, o další prostředky, včetně prostředků MMF. V lednu 2012 Evropská rada a komise eh, zvažily další možnosti, jaké má Evropská investiční banka a jak možno posílit pákovým efektem finanční kapacitu EIB. V říjnu 2011 komise přijala návrh na úpravu nařízení Rady 1083 z roku 2006. Cílem bylo umožnit eh, využití eh, prostředků, které jsou k dispozici eh, pro programy spolufinancované s Evropským regionálním fondem a fondy soutržnosti na podporu půjček poskytnutých Evropskou investiční bankou. Čili šlo o ten tzv. Eh, nástroj sdělení rizik. Eh, cílové členské země jsou země, které mají potíže s finanční stabilitou a země, které již dostaly finanční pomoc eh, podle současných mechanismů. Toto opatření by mělo Eh, by mělo eh, řešit eh, vážné potíže některých členských zemí, které nejsou schopny dát dohromady prostředky, které jsou nezbytné zejména pro financování infrastrukturních projektů. A to platí zejména u těch infrastrukturních projektů, které znamenají příjmy, což jsou takové, které nemohou být kryty granty a podobně. Eh, jde také o produktivní investice, eh, přičemž eh, zde se uplatňují pravidla pro poskytování státní pomoci. Nedávné schválení zvýšení spolufinancování ze strany EU na 95% je částečnou odpovědí EU na krizi. To všem nestačí a zejména u projektů, které mají zvyšovat příjmy státních rozpočtů, eh, je třeba dalších eh, opatření. Eh, tato opatření jsou výjimkou běžnému rámci, v níž se implementuje politika soudržnosti a je to ospravedlněno okolnostmi krize. Od zveřejnění návrhu komise došlo k intenzivní debatě s radou a s vaším parlamentem. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat členům výboru pro regionální politiku, zejména eh, paní předsedkyně Hybnerové, za podporu v tomto procesu. Také bych rád poděkoval členům hospodářského a měnového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu a také jejich zpravodajům za poskytnutou podporu. Schvalování zprávy Hybnerové eh, zítra eh, umožní cestu, otevřít cestu eh, zabezpečení investičních projektů strategické povahy, aniž bychom museli zvyšovat eh, evropský rozpočet nebo ho nějak zatěžovat. Dojde také k zjednodušování implementace důležitých eh, dopravních a ekologických infrastrukturních problémů a také dalších podobných ekonomických projektů, které výrazně podpoří ekonomickou činnost a zaměstnanost v Řecku. V samotném Řecku efektivní implementace důležitých infrastrukturních eh, projektů v oblasti dopravy by mělo vytvořit 50 tisíc nových pracovních míst. Další členské země, které jsou nejpostiženější současnou finanční a ekonomickou krizí, také mohou mít prospěch z tohoto legislativního návrhu. Eh, Během posledních let byla politika soudržnosti použita několikrát k tomu, aby přispěla řešení krize v členských zemích, které byly v potížích. Vynikující spolupráce mezi institucemi Evropské unie umožnila eh, vytvořit ty potřebné formy pomoci v velmi krátkém čase. Já bych eh, chtěl tady eh, vyzvat Evropský parlament, aby podpořil tyto legislativní návrhy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní na jednu minutu pan Rivellini. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Návrh na změnu nařízení 1083 z roku 2006 může dát možnost převést eh, přímé řízení ze strany komise fondy pro členské státy, které mají v současné době finanční problémy a hrozí, že přijdou o část projektů, které byly spolufinancovány z Fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Jako zpravodaj výboru KONT si myslím, že by to bylo strategicky relevantní pro země jako Itálie. Nejsou sice ve stejné dlouhové situaci jako Řecko nebo Portugalsko, ale musí i oni bojovat proti Řecku. Rámec je tedy jasný. I když není využito těchto prostředků, tak to programování, které je nedostačující, neumožňuje dosáhnout pozitivních výsledků. Možnost eh, obsažená v této změně by znamenala ne ztrátu zdrojů, ale eh, byl by to takový krok, který by umožnil eh, členským státům lépe orientovat a organizovat své výdaje na potřeby společnosti. Finanční krize neušetřili žádný evropský národ a omezovat tuto příležitost pouze na některé země je závažnou chybou. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Dalším řečníkem není za politické skupiny je pan Papastamkou eh, za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Návrh na vytvoření tohoto nástroje pro sdílení rizika je velmi pozitivní. Tento nástroj má podpořit investiční projekty a infrastrukturální projekty, jak říkala naše zpravodajka paní Hibner. Je nutné vytvořit eh, předpoklady pro podporu růstu v kontextu krize, kdy jasné škrty zámožným způsobem postihují investice, například řecké investice. Chybí likvidita a také přístup k úvěrům. Tím pádem, jak soukromý sektor, tak veřejný sektor těžko mohou něco dělat. Víte, že řecká ekonomika se ještě zhoršila, i když řecký národ, celý řecký národ, celá řecká společnost přináší oběti. Věci se ještě zhoršily. Nezaměstnanost mezi mladými dosahuje téměř 50 Evropská komise i EIB chtějí zajistit podmínky pro to, aby mohl začít fungovat pákový efekt a aby bylo možné využít tohoto nástroje který bude mít určitě pozitivní vliv na ekonomiku. Pokud je o ozdravení ekonomiky, je podle mého názoru nutné a naléhavé, opakuji naléhavé, přijmout eh, plán eh, ukončení krize, abychom eh, rozbili tento začarovaný kruh úsporných opatření a krize. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dále za SAD na minutu a půl má slovo paní Kleva. Chvále za besedo. Izvajanje programov, ki se Děkuji vám. Provádění programů financovaných ze strukturálních fondů se uskutečňuje za pomoci veřejných a soukromých investorů. Kvůli krizi a kvůli snižování ratingu, kvůli dluhům soukromým i veřejným dochází k zastavení veřejných investic to, co se zde navrhuje, to je výjimka z běžného systému kohezních pravidel. Tento nástroj, jak komisi, tak Evropské investiční bance umožňuje krýt rizika. A tedy my chceme, aby zůstalo zapojení soukromých investorů. Existují programy, které již byly schváleny a které slouží rozvoji státu a regionu a navíc se zde nevytváří další zátěž rozpočtu. Tyto opatření mají zajistit provádění projektů, které budou financovat eh, tyto projekty. Takovým příkladem je třeba eh, Řecko, které má připravené, rozpočt, má připravené projekty, ale nyní čeká na peníze a na zelenou od tohoto nástroje my skutečně musíme pečlivě naslouchat eh, těmto eh, návrhům a musíme umožnit jejich rychlou implementaci. Evropský parlament takto konkrétně přispívá k řešení krize v členských zemích. Děkuji vám a nyní za frakci ALDE na minutu a půl paní Manesku. Děkuji, pane předsedo. Každá změna nařízení, která má usnadnit rychlé zavádění programu politik soudržnosti, bude mít určitě reálný a okamžitý dopad na země, které jsou nejvíce postiženy krizí. Je tedy velmi důležité, abychom zítra přijali tuto zprávu týkající se nástroje pro, zříz, pro sdílení rizika pro státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížně, obtížemi. Je nutné nabídnout těmto státům možnost pokračovat v projektech a dosáhnout hospodářského oživení. Je také důležité, aby Rada přijala toto nařízení co nejdříve. Zpráva není geniální, to musím říci, ale ALDE podporuje současný kompromis, protože odpovídá na problémy, na něž bylo poukázáno v rozpravě. Evropská investiční banka hraje velmi důležitou roli, pokud jde o kontrolu způsobilých projektů a v rámci tohoto nástroje. Tento nástroj se také těší naší podpoře, ale musíme se ujistit o tom, že nebudou financovány projekty, které nebudou mít žádný ekonomický smysl. Myslím si, že je velmi důležité, aby financované projekty byly analyzovány z hlediska nákladů a výhod a přínosů a abychom se ujistili o tom, že vytvoří pracovní místa a zvýší konkurenceschopnost členských zemí. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A jako další za zelené na jednu minutu promluví paní Šrete. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Návrh komise na vytvoření instrumentu pro sdělení rizik my zelení vítáme. Technicky vzato se de facto opírá tento návrh o náš zelený návrh projektových bondů. Investice do reálné ekonomiky jsou podle našeho názoru také jistou cestou z krize pro Řecko. My bychom takovémuto nástroji určitě rádi dali svůj hlas, ale tak, jak se provádějí změny v tomto nařízení, tak není garantováno to, že tato investice bude mít také příslušné kvalitativní nároky. A to se týká udržitelného rozvoje a udržitelných pracovních míst. Jde tady prostě o to, aby se jenom eh, stavili další kilometry dálnic. Toto je falešné, špatné plánování a měli bychom to ještě jednou zvážit. A skutečně otázka je, zda tyto

pokud ho v budoucnu žadatel získá jen proto že nyní přelijeme část prostředků z kohezní politiky do záruk není to podle mého názoru ideální. vyřešíme totiž nynější problém nízké likvidity ale brzy budeme muset řešit problém nesplacených úvěrů a ekonomice tak nepomůžeme. chtěl bych proto apelovat aby do budoucna byl kladen maximální důraz na posílení efektivity kohezní politiky oproti pouhé finanční absorpci. děkuji. Děkuji vám a jako další promluví pan Bafton za ESD. Děkuji vám, pane předsedo. E, vytvoření nástroje pro sdílení rizika pro lepší absorpci regionálních e, fondů. E, ve svém podstatě proti tomu nic nemáme, ale to, že komise musela vůbec sáhnout k vytvoření takovéhoto nástroju a podporovat takto Eh, privátní půjčky je, eh, prostě ukazuje, že eh, řešení krize v Evropské unii prostě není skutečně řešeno. Jde v podstatě jenom o to, aby se tady komise vytvořil, vybavila jakýmsi právním nástrojem, protože ty hlavní problémy se neřeší. Tato ideologie dusí růst a má za následek krizi eura. E, tento nástroj prostě je jenom e, jakýmsi slepým následováním e, ideálu regionálního financování, který může, ale také nemusí nic vyřešit. Odhaluje to absurditu celého evropského projektu, který vytváří všechny tyto problémy. Děkuji vám a nyní pan Štádler na dvě minuty. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, tímto nařízením se politika soudržnosti konečně stává eh, součástí toho evropského zachranného deštníku a to my Eh, to my odmítáme. Jsou to jakési mini eurobondy skryté pod kohezní politikou. Eh, paní Hybnerová říká, že úsporné balíčky nepřinesly žádoucí efekt, ale to bylo snad jasné od začátku. Prostě škrty jednoduše a prostě konjunkturu z vnitřní síly Řecka v podstatě zničily. Eh, prostě Řecko se pomalu, ale jistě Eh, blíží k závěru. A když se podíváme na titul tohoto nařízení, eh, nástroj rozdělení rizika pro ženské země, postižené a tak dále, tak to je, to je nesmysl. Eh, my všichni máme dneska potíže, všichni ti, kteří ručí za něčí dluhy. Tady jde v podstatě o státy, které stojí před bankrotem. A my tímto mini instrumentem se snažíme zabránit státnímu bankrotu. To je téměř směšné. Řecku tímto nepomůžeme. To je prostě placebo. Financování těchto infrastrukturních projektů nebo operačních programů to už prostě eh, Řecko eh, na to nemá peníze už dnes a kde mají vzít ještě peníze na eh, kofinancování. To prostě nemůže fungovat. To je socialismus, který zkrachuje. Prostě Řecko jednoduše a prostě bude zpátky eh, konkurenceschopné, když bude mít konkurenční výhody. A to znamená, že by měla mít svoji vlastní měnu, eh, která ji k toto konkurenční výhodě může pomoci. A přesně toto se nedělá a to znamená, že tato politika je z gruntu špatná. Děkujeme. Dále na minutu a půl má slovo pan Matula financiară persistentă peste tot în UE. Finanční krize přetrvává všude v Evropské unii. Ovlivňuje makroekonomickou stabilitu celé řady států a jejich přístup k financování. Návrh na vytvoření nástroje pro sdílení rizika má za cíl upevnit synergie mezi půjčovacími programy a fondy Evropské unie. V členských státech, které využívají pomoci z Mezinárodního měnového fondu. Jedná se o Irsko, Portugalsko, Řecko a Rumunsko. Cílem je podpořit projekty, které vytváří životaschopné příjmy, například eh, infrastruktury, placené dálnice, nebo se jedná o podporu produktivních investic, eh, kde existuje maximální strop pro státní podporu. Je to výjimečný návrh, ale je to také nutný nástroj k tomu, aby se opravdu sdílelo riziko ze strany EIB i dalších finančních institucí s cílem stimulovat soukromé investice a odstranit překážky, které stojí v cestě politice soudržnosti. Tento mechanismus je pokrokem pro strukturální fondy a fond soudržnosti, které by jinak nemohly být absorbovány až do konce současného programového období 2007-2013. Využití tohoto nástroje je velmi dobrým nápadem a musí to být schváleno. Chci poblahopřát paní zpravodajce k tomu, jak skvěle tuto zprávu zvládla. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dále má slovo na minutu a půl pan Stavrakakis. Eh, prezident. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και πρόεδρο της Επιτροπής Vážení kolegové, rád bych eh, poděkoval paní zpravodajce a předsedkyni výboru pro regionální rozvoj za její metach, metodickou práci a také chci poděkovat kolegyni Mojca Kleva. Nechci se zdržovat u detailů této zprávy, protože kolegové se o tom už zmiňovali. Chci pouze zdůraznit, že navrhované změny politiky soudržnosti přispívají ke snahám o oživení ekonomiky, k vytvoření pracovních míst. Měly by se vytvořit v Řecku desetitisíce pracovních míst, až bude završena ta řecká část prací na ose 7, což je prioritní osa pro dopravu v Evropě. Bude to mít pákový efekt, jak už jsme říkali. Děkuji. Mnohokrát děkujeme a dalším řečníkem na minutu je pan Chrysogelos. Takovýto nástroj sdílení rizika je určitě správný. Jeho cílem je změnit hospodářství, aby bylo životaschopnější a aby bylo více v souladu s ekologickými síly. Proto my jako zelení jsme navrhli, aby tento nástroj podpořil využívání obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů nebo alternativních způsobů dopravy. Nicméně zdá se, že Rada, EIB a další aktéři usilují o jinou dohodu a naopak eh, budou dokončeny dálnice, které nejsou ani ekonomicky životaschopné a nejsou ani dobré z hlediska životního prostředí a nejsou ani užitečné v okamžiku, kdy prožíváme hospodářskou krizi, automobilová doprava klesá, železnice jsou eh, mnohem přínosnější. EIB eh, v podstatě ve své analýze říkala to tež. My chceme, aby tento nástroj byl využit ve prospěch zeleného hospodářství. Dnes dopoledne pan komisař říkal, že zelená ekonomika ekonomika má možnost vytvořit 20 milionů pracovních míst eh, v celé Evropě. Proč ne v Řecku? Děkuji. Nyní na minutu 30 pan Texera. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pogratulovat paní Hübnerové k její zprávě a také k odvedené práci. V současné době čelíme situaci, která zdůvodňuje tyto výjimečné přístupy. Finanční a hospodářská krize je bezprecedentní a my musíme řešit dopady této krize, které pociťuje celá ekonomika, stejně tak jako trh práce a jednotliví občané. Pokud se podíváme na kroky, které je třeba učinit, musíme zajistit, že fondy soudržnosti budou efektivně využívány proto, abychom pomohli národním hospodářstvím. Chtěl bych pogratulovat komisi eh, k jejímu návrhu. Jde o navýšení spolufinancování a posílení dopadu fondu soudržnosti. To by mělo podpořit soukromé investory v tom, aby investovali do projektů, které eh, jsou spolufinancované z veřejných fondů. Tento nástroj pro sdílení rizika znamená, že Evropská komise a EIB budou moci využívat zapákování a zajistí tak, aby ehm, investice pocházely také ze soukromého odvětví. V Portugalsku eh, toto opatření určitě pomůže. Potřebujeme takováto opatření, která posílí růst v členských státech a posílí také soudržnost v rámci EU. Mnohokrát děkujeme. Dále na minutu a půl má slovo pan Celer. Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, návrh, který máme před sebou, o nástroji pro sdílení rizika určitě nezabrání žádnému bankrotu státu, ale dělat něco je určitě lepší, než nedělat nic. Výjimečné situace si eh, někdy také vyžadují výjimečná řešení. Krize zadlužení v některých členských státech ehm, vede k takovéto výjimečné situaci a to si vyžaduje výjimečná opatření v rámci politiky soudržnosti. E, některé projekty v rámci politiky soudržnosti není možné realizovat, protože není k dispozici dostatek peněz e, výjimečné opatření podle, mé, na, podle mého názoru je právě tento nástroj pro sdílení rizika. Prostředky z politiky soudržnosti a ze strukturálních fondů by měly být eh, státům k dispozici, aby financovali už eh, probíhající projekty. Jsem vděčný paní Danutě Hübner eh, za to, že přispěla k vyjasnění některých částí návrhu komise a že vyjasnila, kdy by měl tento nástroj být využit. Já se domnívám, že tento nástroj se ale může využívat pouze v současné krizové situaci a nemůže to představovat precedens do budoucna. Mnohokrát děkujeme kolegovi Celerovi a dále eh, Sanchez Schmidt na minutu a půl. Merci, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Odborný charakter této zprávy nesmí zakrývat naléhavost přijetí této zprávy. Kvůli krizi je v současné době Řecko dušeno tím, že se zastavily velké infrastrukturální projekty a tyto práce jsou důležité pro ekonomický rozvoj a uživení země. Řecký stát teď eh, bude čelit velkým pokutám téměř ve výši 1 miliardy eur ze strany koncesionářů kvůli spožděním, ale také ze strany Evropské unie kvůli tomu, že nedrží určité směrnice, především v oblasti životního prostředí. Zároveň Řecko má problémy využívat strukturální fondy. I přesto, že se EU snaží zrychlit eh, absorpci tím, že o 10 eh, bodů zvýšila evropskou evropskou složku spolufinancování. Takže nastává paradoxní situace, kdy státy, kterým je poskytována finanční pomoc, nemohou tyto peníze utratit a navíc hrozí, že budou odsouzeni k pokutám těmi, kteří se jim snaží pomoci. Chci tedy uvítat zprávu paní Hibner, protože dokázala přesvědčit radu, aby přijali návrh komise, aby se použily tyto eh, záruční fondy k tomu, aby infrastrukturální projekty pokračovaly a aby se tímto a přilákali soukromí investoři. Podporuji tuto zprávu, ale chci zajít ještě dále. EU se obvinuje z toho, že může být pouze strojkyní ústrojních opatření. To není pravda. Může být efektivní, pokud využije všech nástrojů, pokud chce podpořit růst a chce také podpořit investice do projektu budoucnosti. Děkuji. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme. Dalším řečníkem je paní Ivanová na minutu a půl. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, bez pochyby krize silně ovlivnila veřejné finance a veřejný sektor v členských státech. Existují problémy s likviditou eh, finančních institucí. Znamená to tedy, že existuje nedostatek financí pro velké infrastrukturní projekty také financované prostřednictvím Fondu soudržnosti. Já podporuji komisi v tom, že vytváří tento nástroj pro sdílení rizika, protože to může být určitý katalyzátor pro poskytování financí pro dané projekty. Nicméně musím zdůraznit, že problémy neexistují jenom v těch šesti zemích, které už obdržely finanční pomoc. Tyto problémy existují i v jiných zemích, které se snaží prodrat se krizí. Jsou to také členské státy, které mají jednu, jeden z nejnižších příjmů na hlavu. Pokud omezíme tento nástroj pouze na některé země, vyšleme špatný signál, protože problémy s likviditou máme všude. Já chci, aby komise poskytla přístup k takovémuto nástroji všem zemím protože by to umožnilo naší implementaci projektu a také by to zajistilo růst a zaměstnanost v celé EU. Děkuji. Děkuji vám a nyní na minutu a půl paní Kracas. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, o které dnes večer debatujeme, a tento návrh Evropské komise je důležitým krokem. Je to inteligentní odpověď na to, jak čelit hospodářské finanční krizi, především v zemích, které jsou nejvíce zasaženy. Ku příkladu v Řecku. Vítám návrh, o kterém zde hovoříme, stejně jako vytvoření tohoto nového nástroje na sdílení rizika, který umožňuje členským státům využít evropské fondy a ušetřit také fondy pocházející z EIB a jiných finančních institucí k financování prací, které jsou provozovány za přispění z Fondu soudržnosti. Tím má veřejný sektor příležitost vytvořit pracovní místa a to platí zejména pro země, kde došlo k velkému poklesu investic. Řecko projevilo velký zájem o tento mechanismus, především pokud jde o koncese na dostavbu dálnic. Myslím si, že to bude dobrá příležitost k oživení ekonomiky. Země to velmi potřebuje, aby bylo možno dosáhnout znovu růstu a oživit ekonomiku. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A není každý ahoj. Hlásí se do debaty čtyři kolegové a to, budou to v tomto pořadí pan Luhan, pan Paška, pan Ferreira a paní Bašesko. Jako první na jednu minutu promluví pan Luhan. Děkuji, pane předsedo. Investoři ze soukromého sektoru a také z oblasti financí udělali spoustu kroků, které vedly k tomu, že strategické projekty byly zastaveny. Právě infrastrukturální projekty jsou nejvíce postiženy a analýzy svědčí o tom, že finanční zdroje na období 2007 až 2013 dosahují 1500 miliard euro. Když se podíváme na toto číslo, můžeme si uvědomit, že efektivní dopravní síť na úrovni celé Evropské unie potřebuje opravdu obrovské zdroje a proto potřebujeme i různé zdroje financování z veřejného i soukromého sektoru. Tento nástroj představuje reálné řešení všech těchto problémů, protože umožňuje uplatňovat evropské programy za pomoci příspěvku z EIB i dalších finančních institucí. Tyto projekty budou moci být zrealizovány za využití strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Předseda přerušil řečníka. Děkuji vám, pane Luhane. Není pan Paška. Děkuji vám. Já rozumím úsilí Evropské komise pomoci novým mechanismem zemí, které se potřebují věnovat eh, produktivním a infrastrukturním projektům. V odůvodnění se uvádí, že mnohé investice, do kterých se nechce s opatrností pouštět soukromý sektor, by mohla být u těchto projektů rizika přenesena na Evropskou komisi a tím by tyto projekty mohly mít naději na realizaci. Návrh je formulován jako výjimka z politiky soudržnosti, která je údajně odvozena, odůvodněna současnou situací zadlužených zemích. Také pan komisař Šemeta v úvodním vystoupení přiznal, že tímto návrhem se do určité míry obchází evropská pravidla o poskytování státní pomoci. E, přiznávám, že mám jistou nedůvěru čestnosti a korektnosti tohoto nařízení. Jestliže totiž eh, soukromý sektor eh, nějaký projekt vyhodnotí jako rozumný, dokáže si na něho také nalézt prostředky. Nejsem si za prozíravé a moudré zatěžovat eh, Evropskou unii za nedů, riziky za nedůvěrno, nedůvěryhodné investice. A děkuji vám a nyní pan Ferreira. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dostali jsme další návrh Evropské komise, který eh, má za cíl pomoci státům, které mají velké problémy. Eh, v podstatě eh, zde předáváme komisi určité pravomoce týkající se peněz, které mají být v rukou členských států. Tyto peníze v podstatě jsou odebírány členským státům a mají kompenzovat problémy v jiných členských státech, kde banky nechtějí investovat do odpovídajících projektů. To je naprosto směšné. Spíše než aby docházelo k navyšování peněz eh, na určité projekty, to by se mělo dělat, eh, dochází k tomu, že v rámci eh, další finanční perspektivy dojde ke snížení prostředků dostupných pro členské státy. Existují zde určitá omezení týkající se dostupných prostředků. Pokud se podíváme na situaci v Rumunsku, Portugalsku, Španělsku, a, a Irsku je opět vidět, že situace je skutečně problematická. Mnohokrát děkuji a jako poslední v rámci Catch the Eye má slovo paní Basesku na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vítám koordinaci mezi programy půjček a evropskými fondy pro členské státy, které čelí velkým problémům s finanční stabilitou. Je důležité zajistit pokračování programu financovaných Evropským fondem pro rozvoj venkova a fondem soudržnosti. V tomto programovém období a v tomto období rozpočtových problémů. Myslím si, že dopad na ekonomiku členských států postižených krizí bude pozitivní, protože umožní vyřešit velké problémy s budováním infrastruktur a umožní také nastartovat ekonomiku díky investicím. Rumunsko patří k zemím, které čerpají finanční pomoc Mezinárodního měnového fondu. V mé zemi Finanční a ekonomické problémy také ovlivnily infrastrukturální projekty. Proto tedy vítáme opatření, o kterých se zde dnes diskutuje. Mezinárodní měnový fond eh, doporučil Rumunsku použít eh, v národních programů mech na rozvoj infrastruktury využít co nejvíce evropských prostředků. Děkuji. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme paní kolegyni a dalším řečníkem je komisař Šemeta za komisi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za jejich připomínky. Jsem rád, když vidím, že všichni chceme pomoci členským státům, které jsou nejvíce ohroženy hospodářskou a finanční krizí. Pokud jde o rozšíření tohoto návrhu na všechny členské státy, vím, že tato otázka se objevila během diskusí eh, v různých výborech a také během dnešní diskuse. Chtěl bych zdůraznit, že toto je opatření, které je výjimečné v reakci na krizi eh, je zdůvodněno především závažnou situací v Řecku, i když podobná situace nebo některé její prvky mohou být eh, přítomné i v jiných členských státech. Na druhou stranu v době omezování rozpočtu rozšířit takovýto návrh na všechny členské státy, něco takového by mělo silný dopad na rozpočet. Pokud jde o oblast působnosti tohoto opatření, původně návrh komise se soustředil pouze na projekty Národního strategického referenčního rámce. Po diskusích s členskými státy EIB a poslanci Evropského parlamentu eh, jsme se dohodli Eh, rozšířit eh, tato opatření eh, na národní strategický referenční rámec, stejně tak jako na strategické pokyny společenství. Myslím, že je to dobrý kompromis, který podpoří projekty v rámci politiky soudržnosti, podobně jako další projekty, které plní cíle politiky soudržnosti. Celá řada projektů bude v oblasti ekologie, včetně obnovitelných zdrojů. Chtěl bych poukázat na to, že pokrytí projektů, které eh, nespadají do politiky soudržnosti. Něco takového eh, by vedlo eh, k právním problémům. Nástroj pro sdílení rizika je specifickým nástrojem cíleným na některé členské státy. Tento nástroj není možné vnímat jako určitý způsob, jak reprogramovat eh, strukturální fondy. Eh, chtěl bych využít této příležitosti na to, abych zdůraznil, že politika soudržnosti znovu ukázala, že není pouze eh, strukturální investicí, ale že může poskytovat také krátkodobou pomoc. Chtěl bych vyzvat poslance Evropského parlamentu, aby podpořili tento legislativní návrh. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, a na závěr má na dvě minuty slovo paní zpravodajka, paní Hybnerová. Velmi stručně dva body. Především si myslím, že z debaty jasně vyplynulo, a od pana komisaře jsme si vyslechli, že tento nový politický instrument bude vyžadovat dobrou spolupráci mezi implementující institucí a členskou zemí, které se dotýká. Já bych chtěla vyjádřit naději, že v zemích, jako je Řecko, tyto nové uvolněné eh, prostředky Eh, budou skutečně využity na infrastrukturní projekty, které jsou nejvyšší prioritou této země. Já očekávám, že komise eh, všechny eh, provozní a prováděcí předpisy velice rychle dokončí. A já bych ještě chtěla říct jako zpravodajka, že jsme začali velice dobrý a efektivní dialog se stínovými zpravodaji a také s kolegy Eh, kteří eh, podávali stanoviska za ostatní výbory a také s předsednictvím. Děkuji vám, pane, paní kolegyně. Tím je debata k tomuto bodu uzavřena a hlasování se koná zítra ve 12 hodin. Já vám děkuji všem, kteří jste zúčastnili debaty, děkuji vám za disciplíny a eh, snad tedy budeme moci se dívat na dnešní fotbal. Děkuji eh, také tlumočníkům za trpělivost a také všem našim eh, dalším, spra, dalším pracovníkům. Končím toto zasedání. Děkuji.